Jménem vysoké představitelky paní Mogherini opět má slovo pan komisař Hahn. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, od začátku eh, jejího mandátu bylo pro paní Mogherini prioritou zlepšovat vztahy s Latinskou Amerikou. Summit EU celák eh, podtrhl znovu strategickou podstatu našeho partnerství, které je založeno na společných hodnotách a na snaze prosazovat společná řešení pro globální problémy. Posílení našich vztahů s Kubou je zásadní kapitola této širší strategie. Některé ty třecí linie, které utvářejí globální politiku, se poslední dobou velice rychle mění. Někdy se soustředíme pouze na hrozby, které nám čelí a tím pádem přehlížíme ty pozitivní vývoje, které, ke kterým může docházet. Myslím si, že není možné nadále tento pozitivní vývoj přehlížet. Není možné, aby zbytek světa jaksi seděl na místě spolujezdce, zatímco někdo konkrétní utváří dějiny. Je potřeba soustředit se i nadále na zlepšování lidských práv v celém světě. V posledních měsících vysoká představitelka konkrétně v případě Kuby se aktivně angažuje a v lednu 2015 na samitu EU CELAC proběhla první schůzka um, s ministrem pro zahraniční věci Rodriguezem z Kuby. V um, březnu proběhla schůzka s, před, s prezidentem Kastrem s ministry pro zahraniční záležitosti, eh, obchod a investice. V Dubnu přijel ministr Rodriguez eh, do Bruselu a znovu zahájil politický dialog. A nakonec eh, v rámci samitu EU CELAC proběhla schůzka s, místo, s viceprezidentem Jaskarelem. EU zlepšuje vyjednávací směrnice pro eh, dosažení eh, hospodářského dialogu s Kubou, což nám představí konstruktivní platformu pro další dialog a užší spolupráci mezi Kubou a Evropskou unii. Toto rozhodnutí navázalo na dlouhý rozhodovací proces v Radě, zhodnotilo možnosti reformních procesů eh, za vlády prezidenta Castra. Paralelně s tím členské státy navýšily bilaterální angažmá s Kubou a tím pádem bylo potřeba eh, aktualizovat náš přístup, abychom lépe prosazovali cíle EU, co se týká interakce s Kubou. Je potřeba podporovat hospodářské reformy, prosazovat lidská práva a zlepšovat životy občanů Kuby. Tato dohoda eh, bude zahrnovat i kapitoly o politickém dialogu a spolupráci a kapitolu o obchodu. Vyjednávání byla eh, zahájena v dubnu 2013, pokračovala, v, eh, pokračovala a pokračovat budou v březnu a v eh, srpnu 2015. Paní Mogherini v posledních měsících se rovněž snaží znovu nastartovat konkrétní aspekty tohoto vyjednávání. V polovině června se vyjednavači setkali v Bruselu pro další kolo vyjednávání. Tyto diskuse proběhly velice konstruktivně a v dobré atmosféře. Společně se nám podařilo dosáhnout významného pokroku, zejména v oblasti spolupráce v politickém dialogu a v kapitole o obchodu. To jsou kapitoly, které jsou ve velice pokročilém stádiu vyjednávání a doufáme, že na příštím kole jednání budou uzavřeny. V rámci kapitoly o politickém dialogu také došlo k postupu. Vyjednavači podnikli produktivní výměnu názorů, v rámci které se dále rozvinuli a vyjasnili naše vzájemné pozice. To je diskuse, která nám umožní hlubší přípravu dalších vyjednávání o připravovaném textu v příštím kole jednání, to znamená někdy na začátku září. Asi víte, že s ministrem Brunem Rodriguezem bylo dohodnuto, že se urychlí tato vyjednávání, aby byla brzy ukončena. Obě strany se totiž shodly na tom, že toto je v našem vzájemném zájmu. Pokrok, kterého bylo dosaženo v tomto jednacím kole, ukazuje, jak silně se obě strany zavazují k, pol, k vylepšení vztahu. Došlo rovněž k pokroku v oblasti, která je a bude nadále v jádru eh, vztahu EU-Kuba, to znamená oblast lidských práv a základních svobod. V březnu bylo navrženo ministru Rodriguezovi, aby byl eh, založen dedikovaný a strukturovaný dialog o lidských právech. V rámci schůzky v Bruselu došlo k porozumění o zahájení konzultací k vytvoření takovéhoto lidskoprávního dialogu. První zasedání eh, již proběhlo a v mezidobí proběhlo přípravné zasedání, eh, to bylo 25. června v Bruselu. Toto jednání vedl zvláštní vyslanec EU e pro lidská práva Stavros, Stavros Lambrindis. Účelem bylo přeskoumat stupeň a cíle takovéhoto dialogu předtím, než budou uzavřena vyjednávání o BDCA. Abychom si, jak, si, jak se říká, udělali strýčka. Tím pádem lidskoprávní parametry vyjednávání budou navrženy podle celkových rozměrů této dohody, odkud, eh, na, na, na kterou budou navazovat v rámci kontinuity. Tento dialog představuje příležitost pro další zlepšení vzájemného pochopení v oblasti lidských práv pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů a může nám také umožnit identifikovat potenciální oblasti spolupráce mezi EU a Kubou. Rovněž nám to poskytuje platformu pro řešení nedávných otázek, nedávno se vyskytnuvších problémů a řešit případné obavy v konkrétních případů jednotlivců. Tento dialog bude představovat eh, formu zpětné vazby a bude podporovat politický dialog i na té úrovni politické jako takové. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, ve světle eh, tohoto pozitivního angažma bylo velkým zklamáním, že jsme zjistili, co se stalo minulý víkend v Havaně, včetně mimo jiné své volného násilí a včetně eh, toho velkého počtu zraněných osob není možné takto excesivně postupovat proti míromilovným demonstrujícím. To je nepřijatelné. Ti, kteří přes, překročili tu pomyslnou linii legitimního zásahu, by měli být náležitě potrestáni. Očekáváme, že kubánské úřady podniknou všechny nutné kroky, aby tuto situaci napravili. A vyzýváme je, aby umožnili veškeré mírumilovné formy protestu. Během schůzky s kubánskými úřady Vysoká představitelka eh, rovněž zmínila otázku možné spolupráce v celé řadě otázek zahraniční politiky. To zahrnuje mimo jiné Kolumbii, kde Kuba hraje, tu, hraje roli hostitele eh, mezi vládními a ostatními složkami a funguje jako mediátor. Další podobné případy jsou například spolupráce v otázkách zdravotnictví, kde Kuba také hraje velice silnou roli, jak jsme viděli během krize s ebolou. Potenciálně eh, můžeme hovořit také o spolupráci v oblasti změny klimatu v, příprav, v rámci příprav na konferenci COP21. V nedávné eh, eh, době se také objevilo jaksi oteplení vztahu mezi Kubou a USA. Kuba oznámila, že v ve Washingtonu a v Havaně budou otevřeny vzájemné ambasády. To je výsledek dohody mezi prezidenty Obamou a Castrem a bude to určitě znamenat nové příležitosti pro Kubu, tento region a e, pro další subjekty. Izolace Kuby rozhodně v dnešním světě nedává smysl. To je e, si pozůstatek studené války, kterého se jistě všichni rádi zbavíme. To je pravda pro nás všechny Evropany, zejména pro ty, kteří desítky let trpěli podobnou hranicí v Evropě. Je potřeba dále jednat a ukončit embargo USA, které je dávno nekonzistentní s celkovým kontextem. EU vždy protestovala proti tomuto jednostrannému opatření, včetně jeho dopadů humanitárních na celou řadu Kubánců e, a i vzhledem k jeho vlivu na obchodní vztahy USA-Kuba. Děkuji. Děkuji. Dále řečnice politické skupiny za EPP. Pan de Grandes Pascal, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za vaše informace, rozsáhlé, úplné a naděje Je jasné, že obchodní rozhovory pokračují. Je také jasné, i z toho, co jste říkal, velmi diplomaticky, že v politických dialogzích se všichni vyjadřují, tak jako vždycky. Pane předsedo, pane komisaři, já si myslím, že začátek jednání a dohoda mezi Evropou a a také uvolnění vztahu, rozmražení vztahu s USA. To je věc, která velmi poznamenala vztahy Kuby s ostatním světem. Je jasné, že kolem Kuby se odehrávají změny. Byl bych rád, kdyby byly rychlejší. V každém případě je to počátek určitého vývoje, který musíme blízce sledovat. Byl bych velmi rád, kdyby Evropská unie byla zapojena do tohoto procesu. Pan komisař říká, že se tomu tak děje s většinou zemí Latinské Ameriky nás spojí široká síť různých dohod. Kuba ze známých důvodů je jedna z mála výjimek na tomto kontinentu. Doufejme, že v následujících měsících nastanou vhodné podmínky k tomu, abychom uzavřeli tuto dohodu o politickém dialogu a mohli posílit naše vzájemné vztahy. Velmi důležitá kapitola, pane předsedo, pane komisaři, v rámci těchto jednání jsou lidská práva. Já jsem velmi rád, pane komisaři, že jste na to upozornil. Před několika dny proběhla první schůzka na vysoké úrovni mezi kubánskými a evropskými úřady. Pane předsedo, lidská práva a základní svobody to nejsou věci vnitřního pořádku. Jsou pilíři Evropské unie. A na druhé straně Atlantiku, chceme, aby tyto pilíře také stály. My musíme vítat ty první nesmělé krůčky Kuby směrem k ostatnímu světu. Chceme, aby Kuba byla plně zapojena do mezinárodního dění. Chceme, aby Kuba byla prosperující, ale také svobodná. Pane předsedo, politická dohoda o spolupráci znamená, že všichni ji budou dodržovat. Ale co dělá Kuba? Kuba to dělá nesměle. Je nutné, abychom pokračovali v jednání. Je to především důležité pro kubánský lid, protože ten už mnoho let žádá demokracii. To, pane předsedo, bude skutečně revoluční záležitost. Děkuji. Děkuji. Prosím, nezneužívejte mé benevolence, pokud o řečnickou dobu. Za frakci SD má na dvě minuty slovo pan Zorinu. Vážený pane komisaři, eh, Evropská unie a Kuba musí vytvořit eh, pevné strategické partnerství, které bude založené na rozvojové spolupráci, na hospodářské spolupráci a politickém dialogu. A někdo si může klást otázku, co Evropská unie může nabídnout, co by Kubu pod tvořilo v tom, aby se otevřelo oči demokratickým hodnotám. Co tedy máme, co bychom mohli nabídnout? Já si myslím, že v těch těžkých dobách, kterými procházíme, i nadále máme humanistický model rozvoje, který je založen na lidech. Je to model, který má také sociální rozměr, veřejné služby a svobodu projevu eh, občanskou společnost jednotlivců a institucí. Máme možnost eh, Kubu zařadit do evropského systému obchodních preferencí eh, a zároveň podporovat respekt pro práva pracujících a dialog v oblasti lidských práv, ale musíme jednat a jednat rychle. Eh, je neodkladné, abychom změnili evropskou společnou pozici ke Kubě, která už je zastaralá, která nám svazuje ruce pokud jde o konstruktivní dialog a má dopady tedy nejenom na naše vztahy s Kubou, ale také eh, s Latinskou a Střední Amerikou. Je to dialog, který je životně důležitý, pokud bychom měli připravit společný, trvale udržitelný pohled na globalizaci. Eh, potřebujeme zapojit instituce občanské společnosti, aniž bychom přistupovali na kompromis k našim hodnotám tam. A za socialisty a demokraty bych rád zdůraznil, že podporujeme vysokou představitelku v jejím úsilí v této oblasti. Měli bychom podporovat Kubu na cestě k inkluzivní demokracii, otevření prostředí pro svobodný dialog a respektování základních práv a svobod. A to musí trochu v ruce s trvale udržitelným rozvojem a také dostupnými službami. E, právě e, tady se ukazuje Kuba jako perspektivní. Vytváříme mosty a to je velice důležité právě v těžkých dobách, které prožíváme. Děkuji. Děkuji. Děkuji nyní za EKR. Jeden a půl minuty, pan Peller. Děkuji vám, pane předsedo. Ze své domoviny z Nizozemska víme už za poslední desetiletí, že jsme měli úzké kontakty s kubánci, ehm, s kubánskou církví a musíme si uvědomit, jaké vztahy panují mezi EU a Kubou. Já se odkážu na kruhy, které znám nejlépe. Musíme zajistit, abychom podporovali kontakty s úřady, ale také s opozicí a s demokratickým hnutím a s obhájci lidských práv. Hospodářský rozvoj je nezbytný, samozřejmě. Vidíme už, jak se postupně země otvírá. Evropská unie musí ehm, uplatňovat hospodářské iniciativy s plnou podporou a nadšením. Nesmí však zapomínat na porušování lidských práv, ke kterému docházelo eh, a to velice vážným způsobem. Spousta lidí je vězněna a často ani nejsou ve vězení eh, pro nějaký eh, zločin, nebo že by se pro, vinili proti zákonu, ale protože je úřady jenom z něčeho podezírají a to samozřejmě nesmí pokračovat. Děkuji. Děkuji dále za Alde, pan Maura Barandaran. Pane předsedo, po měsících, eh, co jsme požadovali tuto debatu o Kubě, a po mnoha spožděních kvůli opakovaným zásahům dvou největších frakcí, kdy jsme žádali, aby tady byla paní Federica Mogherini, tak eh, tato situace konečně tedy nastala, ale bez přítomnosti paní Mogherini. Je tady sice pan Hán, ale je opravdu škoda, že samotné oznámení toho, že se obnovují diplomatické styky mezi USA a Kubou, že to samotné bylo důvodem k tomu, abychom se začali těšit z této situace a abychom se vrhli na tento ostrov, abychom si rozdělili to, co zbývá z koláče. A přitom se vůbec nepozastavujeme nad otázkami lidských práv a demokracie. Vůbec jsme se nesnažili zapojit do diskuse občanskou společnost. Vůbec jsme zapomněli na ty bojovníky za svobodu na Kubě. Vidíme tyto bojovníky na Kubě i mimo Kubu. Vidíme, že jim nikdo nepomáhá v tom, aby se prosadili, aby prosadili a ochránili svou demokracii. Já musím říci, že podmínky bilaterální smlouvy mezi EU a Kubou musí být provázeny novou bezpodmínečnou dohodou o propuštění politických vězňů. A je třeba také, aby byla přislíbená obnova svobody na Kubě. Evropské hodnoty musí být vždy na prvním místě. Děkuji. Děkuji. A nyní za GUE má na minutu a půl slovo paní Sakorafa. Děkuji. Za těchto podmínek pořád slyšíme hlasy ze studené války a pokus navázat lepší vztahy s Kubou, to je věc, která má zcela zásadní význam. Stojíme teď před důležitým faktem. Diskutuje se o této zemi. Dnes dopoledne se diskutovalo o Řecku, hovořili jsme o problémech, jimž čelí evropské země. Sociální stát, ustupuje a sklání se před požadavky finančními. Je to politická volba. My se musíme podívat na to, čeho dosáhl tento hrdý národ s lidskou důstojností. Nesmíme nikdy se sklonit před eh, těmi, těmi útoky je to stát, který 60% svého HDP vydává na bezplatné školství. Je to země, která má nejlepší ukazatele, pokud jde o zdravotní péči, a to jak v oblasti prevence, tak v oblasti výzkumu, jak v oblasti lékařství, tak i farmacie. Bezvýhradně podporují rozvoj vztahu s Kubou, je třeba respektovat eh, tento národ, který ani v nejhorších podmínkách se nikdy nevzdal své důstojnosti a svého práva sám rozhodovat o své zemi. Děkuji a paní Sakorafa, je tady pro vás modrá karta, přijímáte ji? Prosím. Děkuji, paní kolegyně. Myslíte si opravdu, že eh, ta mizerie na Kubě je výsledek amerického embarga, protože všechny ostatní země světa s Kubou obchodovat mohou. Nemyslím si, že škodlivost socialismu musí, můžete zastírat odkazem na nějaké americké embargo. Souhlasila byste se mnou? Děkuji. Děkuji. 30 eh, sekund pro odpověď. Prosím, paní Sakuro. Děkuji. Eh, podívejte, já jsem si to nevymyslela je dobře známo a nelze popřít, že po 60 let byla Kuba dušena tímto sociohospodářským eh, provazem kolem krku uvázaného jiným státem. Vlastně i eh, v Palestině vidíme podobnou, podobnou věc. Pásmo Gazy je podřízeno úplně stejnému, eh, stejnému problému. A to si myslím, že nám musí připomínat, že Kuba musí mít nějakou naději do budoucna, která Kubě otevře cestu rozvoji a e, růstu. Ráda bych dodala, že si myslím, že od Kubánců se můžeme velmi poučit. Děkuji. Děkuji. Pan Urtasun má slovo na minutu a půl. Děkuji, Dimitriosi. Já vždycky rád vystupuji, když předsedáš ty. V této chvíli napravujeme historickou anomálii. Já chci jménem své frakce podpořit pokrok v rámci jednání o dohodě s Kubou. Kuba je jediná země, se kterou nemáme dohodu, to je právě ta historická anomálie. Je to země, se kterou jsme zacházeli opravdu velmi špatně, když jsme v roce 96 přijali to společné stanovisko. Já chci, aby toto stanovisko bylo pozastaveno. Chceme také, aby role Evropské unie ve vztazích s Kubou se neomezovala pouze na možné příležitosti pro nadnárodní společnosti a pro podniky, ale abychom skutečně vytvořili rovnovážné partnerství aby se nám podařilo normalizovat eh, situaci, vztahy s tímto bratrským národem a byl bych opravdu rád, eh, kdyby Evropská unie začala hrát pozitivní roli a kdyby konečně tedy, když už skončilo to embargo USA, které dusilo kubánskou ekonomiku, tak eh, za mou frakci, frakci zelených, musím říci, že je velmi důležité, aby zvítězila demokracie a my v to doufáme. Děkuji a nyní za EFDD má na jednu minutu slovo pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Stojíme před historickou příležitostí. Konečně po deseti letech máme příležitost aby se skončilo s embargem vůči Kubě. To tlačilo kubánský národ k tomu, aby se sám rozvíjel, sám industrializoval, například eh, lékařství, tam je to opravdu na vysoké úrovni, třeba dětská úmrtnost je zcela nejnižší, my ale nesmíme udělat velkou chybu. Nemyslíme si, nebo nesmíme si myslet, že Kuba musí být územím k dobytí pro nás nebo pro USA. Nesmíme dopustit, aby ten přechod ke kapitalismu byl šokový, protože v současné době tam není žádná podnikatelská třída, není tam nikdo, kdo by mohl ten kapitalismus provádět. A tím pádem k tomu musíme přistupovat velmi zodpovědně, musíme pomoci kubánským přátelům a neopakovat chybu, kterou jsme udělali ve vztazích k Rusku. Ta dohoda musí být nejen obchodní, ale také politická, založena na lidských právech ve prospěch kubánského národa. Rozhodně nesmí být založena na tom, abychom se snažili čerpat jejich přírodní bohatství, třeba to, které leží v zálivu. Děkuji. A nyní za frakci ENF má slovo paní Arnotu. Na dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, já se mohu jenom připojit eh, k diplomatickým vztahu s eh, Kubou, protože Kubánci, kteří byli vnímáni jako protivníci nebo ne, dokonce nepřátelé, však ukázali svůj dobrý postoj vůči našemu postoji nepřátelskému. Eh, I Spojené státy americké začínají měnit svůj postoj po desetiletí oblastích eh, tvrdého embarga, které mělo velmi ničivé účinky eh, na kubánskou populaci do Evropská unie, měla také změnit postoj. Eh, samozřejmě měla by mít nezávislou zahraniční politiku, neměli bychom se snažit sledovat jenom Spojené státy, ale právě toto diplomatické oteplení by mělo vycházet také z pravdy, protože Raúl Castro v roku 2008 lehce se podpořil eh, komunistický režim samozřejmě, ale nezapomíná také na těžké politické represe, kterým byli Kubánci vystaveni za 50 let, ani eh, ty desítky milionů mrtvých, eh, které, což zavinil komunistický režim na různých částech světa. A všichni doufáme, máme naději, ale právě tato naděje by neměla vymazat paměť, kterou mají celé generace, které byly oběťmi pro této strašné diktátorské eh, ideologie komunismu. Děkuji. Děkuji. Dvě minuty, pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Já bych především přivítal otevřenost, eh, kterou prokázala Evropská unie, pokud je o vztahy s Kubou a také vítám pokus eh, zaujmout nový přístup s cílem podpořit politickou změnu. V každém případě nesmíme zapomínat, že se jedná o totalitní režim a musíme tedy být velmi opatrní, když budeme usilovat nebo uvažovat o normalizaci vztahu s Kubou. Pro režim Raula Castra se to oteplení nezdá být synonymem nejmenší politické reformy. Castrova Kasta nemá vůbec v úmyslu Předseda přerušuje. Zdá se, že je zde problém s tlumočením do Němčiny. Prosím, můžete mi říct, jestli už je to vyřešeno? Funguje to? Dobře. Takže, pane Predo, prosím, pokračujte. Nebudeme vám zkracovat řečnickou dobu. Říkal jsem, že pro režim Raula Castra oteplení vztahu není synonymem politické reformy. Castrova kasta nemá v úmyslu uvolnit tlak na politické protivníky nebo obhájce lidských práv. Kubánská vláda i nadále potlačuje dizidenty a jakoukoliv formu kritiky. Mírové protesty vyvolávají paniku kubánského režimu, dokonce se obrátil na manželky politických eh, vězňů, protože ano, pořád jsou zde ještě desítky politických eh, vězňů na Kubě a tisícovky nevinných jsou zadržováni a odsuzováni, protože jsou považováni za hrozbu pro režim. Vůbec zde není svoboda projevu. Guillermo Farinas musel čekat tři roky, než eh, mohl převzít svou Sacharovovu cenu zde na tomto místě, protože kubánské úřady mu nedovolily si cenu převzít. Kuba je dnes ve stejné situaci. Kdokoliv si dovolí kritizovat vládu anebo upozorňovat na flagrantní porušování lidských práv, je tvrdě potrestán. Je formálně zakázáno vzdalovat se od oficiální linie vlády, protože tak funguje totalitní projekt, který je založen na jednotné a povinné ideologii. Sázet na myšlenku, že Ekonomické změny povedou také k politickým změnám, to je podle mě trochu riskantní sázka. Musíme velmi pozorně sledovat vývoj situace na Kubě, aby se kastrismus nestal novou formou autoritářského režimu podle vzoru jiných komunistických zemí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď má na dvě minuty slovo pan Charegui. Děkuji, pane předsedo. Rád bych na úvod panu komisaři a týmu paní Mogherini poblahopřál, protože si myslím, že je důležité, aby tato sněmovna aplaudovala tomuto důležitému politickému rozhodnutí vysoké představitelky a sice cestovat na Kubu. Evropská unie už několik měsíců před Spojenými státy zahájila změnu ve vztazích s Kubou a to je důležité. Proč? Protože Kuba je důležitá. Kuba je země s velkým geopolitickým vlivem v regionu. Stačí se podívat na mírový proces v Kolumbii, abyste si uvědomili, jak důležitá je Kuba. Stačí se podívat na ideologický vliv Kuby v celé Latinské Americe, abyste si uvědomili, že Kuba je důležitá. Ne, náhodou Spojené státy rozhodly, že se snaží normalizovat tyto vztahy, protože se chtějí znovu prosadit v Latinské Americe. To je v pořádku. Druhá věc, která je velmi důležitá, je, abychom nezastávali zastaralá stanoviska vůči Kubě. Zastaralá věc je embargo, to společné stanovisko, musíme toto stanovisko přizpůsobit novým eh, dobám, které se mění. Vše se velmi rychle vyvíjí. Také je důležité, aby se Evropský parlament díval trošičku zjednodušeně na Kubu. Někdo je pro Kubu, někdo je proti Kubě. Tak to se nám to nepodaří. Tak nevyřešíme důležitý problém pro Evropu. A sice prosadit se v Latinské Americe a znovu získat důležitý geopolitický prostor. Musíme toto zjednodušení, tuto zjednodušenou optiku překonat. Musíme pomoci Kubě, aby šla cestou demokracie, ano, ale ne proto, že od nich budeme žádat nějakou sérii principů, na které oni nepřistoupí. Musíme být inteligentní. Změna určitě na Kubu přijde pomocí osobní výměny, obchodní výměny, otevření internetu je důležité, aby Evropa pomohla přechodu k demokracii. Určitě musíme jít tímto směrem. Děkuji. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γκάλερ. Τη δέχεστε. Μόντρα κάρτα od pana Galera. Prosím, přijímáte? Κύριο Γκάλερ, τη δέχεστε. Máte modrou kartu od pana Galera. Prosím, pan Galer má slovo. Děkuji, pane kolego. Vy jste řekl, že musíme hovořit o eh, obchodu jakožto podmínce pro změnu. Nemáte dojem, že současní lidé, kteří jsou teď u moci, využívají právě tuto linii k tomu, aby sami sebe udrželi po umoci, aby eh, po případné demokratizaci také zůstali, aby se tak řeklo, v pozici eh, hospodářsky výhodné? Neměli bychom chtít i politickou agendu? To někdo ve skutečnosti neví. Nikdo neví, jak budou ty změny probíhat. Nikdo neví, jaký politický systém se nakonec na Kubě vytvoří. Ale pravděpodobně obchodní výměna, lidská výměna k tomu povede. Už se zdvojnásobil počet Američanů, kteří přicestovali na ostrov v posledních šesti měsících. Vy si myslíte, že když eh, budou probíhat tyto výměny, otevře se internet a sdělovací prostředky, že to nepřinese svobodu, přinese. A proto je inteligentní pracovat v tomto směru, dámy a pánové. I když se bude tedy využívat ty obchodní výměny, je to dobrá cesta. Děkuji. Jedna minuta pro pana Henkla. Děkuji. Jako zástupce německého průmyslu a dlouholetý člen Amnesty International jsem se čtyřikrát eh, setkal s Fidelem Kastrem a hovořili jsme mu dlouhé hodiny o lidských právech. Tehdy jsme například hovořili o zrušení trestu smrti. Eh, ten byl pozastaven v roce 2003, ovšem nebyl zrušen. Nicméně podíváme-li se na katastrofální hospodářskou situaci, podíváme-li se na špatnou hospodářskou situaci lidí, na padající domy v Havaně, je to úplně něco jiného. On vždy měl jako výjimku, pardon, jako výmluvu, že se odkazoval na americké embargo. Bez ohledu na to, že ostatní země mohly obchodovat s Kubou klidně. E, tomu nevadilo. Jeho, byla, e, jeho standardní výmluvou bylo americké embargo. To používal vždy. Já si myslím, že kdyby embargo nebylo tehdy vyhlášeno, byly by oba Kastrové už dávno pryč neměli bychom politické vězně a myslím si proto, že je nutné, aby Evropská unie tlačila na Ameriku, aby toto embargo konečně zrušila. Děkuji. Eh, děkuji. Teď na minutu a půl má slovo pan Telička. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Já jsem asi ten poslední, kdo by nějakým způsobem hájil politiku vůči Kubě za poslední desetiletí. a jsem rozhodně poslední, kdo by tvrdil, že to byla politika úspěšná, ale jsem mezi prvními z těch, kteří chtějí říct, že závodit s Američany, kteří e, chtějí jít směrem e, otevřenosti, tak závodit, kdo bude otevřenější a přívětivější v době, kdy se na Kubě nic moc nemění, podle mě je dosti značnou chybou. E, Dívám se tady na jeden dokument, který podepsali tisíce Kubánců. Dohod, jmenuje se Dohoda o demokracii v Kubě. Přečte, přečtete-li si body 1 až 10, tak ani jeden z těch bodů nebyl implementován. A toto přitom si myslí Kubánci, že naprosto zásadní. Takže já jsem pro to raprošmán. Eh, jsem si jist, že z toho můžeme těžit, stejně jako Kubánci, ale musíme zde mít i kondicionalitu. A to znamená, že pokud kubánský režim udělá A, my uděláme bod 1. Když Kubánci udělají bod B, opět my uděláme bod číslo 2. Není možné jít tím směrem, že Kubánci budou očekávat ústupky, ale budou nadále odmítat diskutovat o lidských právech. Takže kondicionalita ano, bezpodmínečné propuštění politických vězňů, demokratické reformy a změna právního řádu. Nemůžeme očekávat, že se na Kubě cokoliv změní, pakliže budou mít stejný právní rámec. Stále tam jsou političtí vězni. To se musí změnit a potom se můžeme dostat na správnou cestu. Jsem si jist, že komise a vysoká představitelka se na tuto kondicionalitu zaměří. Budeme očekávat výsledky. Děkuji. Dobrý den, dobré odpoledne všem. Pokračujeme v debatě a slovo má pan Kouzo Permuj na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. To už je čtvrté kolo a došlo k určité podpoře, k určitému pokroku. A pokrok to je věc, o které můžeme hovořit, když jednáme jako rovný s rovným. A teď zde budeme mít i páté kolo, to bude v září. A aby se i nadále mohlo hovořit o pokroku, tak musíme nutně stáhnout to společné stanovisko z roku 1996. Je to jediná věc, která je překážkou, protože porušuje zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států. A navíc eh, je to irrelevantní, když už zde jsou bilaterální vztahy. Také chci, aby vysoká představitelka usilovala o to, aby Spojené státy zrušily embargo, vrátili tu nelegální základnu na Guantanamo. Po letech destabilizace si musíme uvědomit, eh, jak to vypadá s Kubou a myslíme i na další země Latinské Ameriky. Děkuji, pan Koreo, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Mně se zdá, že když se hovoří o Kubě, o vztazích s Kubou, tak zde vidím eh, velkou snahu rychle dosáhnout dohody s tímto ostrovem, protože to je jediná země, s níž dohodu nemáme jako kdyby všechny ostatní země, s nimiž dohody máme, byly země, kde se velmi dobře žije, kdy jsme vytvořili podmínky pro růst a pro skvělý blahobyt. Já mám velké pochybnosti o tomto. A velmi jsem znepokojen tím, že to otevření ze strany USA může znamenat velkou agresi, kapitalistickou agresi. Samozřejmě Kuba má skvělý vzdělávací systém, skvělou zdravotní péči, je pravda že porušení také pravda, že ale největší porušení lidských práv na Kubě se dopustili američané na základně v Guantanámu, ale nás to příliš netrápí. Takže já říkám, je dobré, že se pokračilo ve stazích s Kubou, ale dal bych si velký pozor na to, abychom si stanovili priority v tomto vztahu. Děkuji a nyní má slovo pan Obermeier Děkuji, pane předsedo. Evropská unie je teď nejvýznamnější obchodní partner Kuby. Hovoříme o řádu zhruba 2 miliard euro v posledních letech. Spojené státy v tomto vidí příležitost a zahajují diplomatické styky s Kubou. Pokud jde o vstup na nové trhy, USA nerespektují, eh, že už my máme někde přítomnost na trzích a klidně postupují podle svého. Připomínám, že Evropské unii trvalo 6 let od roku 2008 do roku 2014, než obdržela mandát pro obchodní vyjednávání. A teď máme velice důležitý úkol e, zajistit, aby na Kubě došlo k pozitivnímu vývoji. Mám na mysli eh, změnu situace v oblasti politických vězňů, ale i další oblasti. Jedině tak budeme moci čelit tlaku ze strany Spojených států. Kuba potřebuje silnou evropskou komponentu, potřebuje evropskou podporu směrem za svobodnou společností se sociální tržní ekonomikou. Doufám samozřejmě, že svobodná demokratická Kuba bude spojena i s evropskými hodnotami. Já věřím eh, v Kubu a v Kubánce. Je to volná, svobodná země, která sdílí demokratické hodnoty s Evropou. Děkuji. Děkuji a nyní pan Valensa na minutu 30. Děkuji vám, pane předsedo. Tady jsme otevřeli novou kapitolu ve vztazích s Kubou. Američané učinili to nicméně porušování lidských práv zůstává konstantní. V roce 2015 krátkodoba začení naopak vzrůstají. Lidé jsou zadržováni, ve velkých počtech jsou drženi v izolaci, byti a opouštěni a stát kontroluje většinu médií a omezuje přístup k internetu. Kubánské úřady i nadále odmítají uznat monitorování lidských práv jakožto legitimní aktivitu s tím, že útočí lokálně na obhájce lidských práv. 25. června EU uspořádala první dialog k lidským právům na Kubě témata, o nich se tam diskutovalo, nabízejí naději, že bude možné zahájit konstruktivní dialog. Když blížíme k budoucnosti, nemůžeme si dovolit dopustit porušování lidských práv. Musíme držet, eh, se držet vlastní dlouhodobé pozice, trvat na politickou a hospodářskou spolupráci, ale zároveň také eh, trvat na postupu směrem pluralitní demokracii. Děkuji a nyní má slovo paní Gill na jednu minutu. Děkuji, pane komisaři. Ehm, jak se lidé obracejí ke Kubě v celém světu, je důležité mít strategický přístup ke vztahům, které zahrnují všechny zájmy EU. Vítám na vštěvu paní Mogherini na Kubě v březnu, aby začala vyjednávat FTA. Ehm, a myslím si, že komise v tomto smyslu má podporu všech členských států. Pane komisaři, ráda jsem slyšela o dialogu o lidských právech protože embarga se neosvědčila, nevedla ke zlepšení situace v oblasti lidských práv a věřím, že právě dialog a právě dohoda obchodu by mohly pomoci být pobítkou, která podnítí změnu a povede Kubu k liberalizaci komunikace například, ale nesmíme zapomínat ani na geopolitické aspekty a jsem si jistá, že naše strategie bude v úvahu také další vztahy, například Rusko a Čína. A s Moskvou Kuba podepsala dohodu, která umožní eh, znovu otevřít výzvě na zařízení na eh, svém území a Peking patří k hlavním investičním a obchodním partnerům a vzhledem k tomu, že se zájmy EU překrývají se zájmy EU, kladu si otázku, zda vysoká představitelka pan komisař také uvažují o možnostech spolupráce s USA. Děkuji. Grazie. Děkuji a nyní paní Zuber na jednu minutu. Obrigada, senhor presidente. Eh, Děkuji. Vyjednávání mezi EU a Kubou jsou pozitivní eh, s tím, že byl zahájen dialog. Domníváme se však, že tato dohoda může uspět jenom tehdy, pokud zastavíme vměšování se do záležitostí Kuby ze strany EU a v tomto dialogu nevidíme, že by EU tak říkal, že by Kuba měla zrušit svůj univerzální přístup ke zdravotní péči, ke vzdělávání. To je něco, co v EU nemáme. A měli bychom přestat diskriminovat a respektovat právo na sebeurčení a dodržování charty OSN. Eh, v této souvislosti je postoj EU e ke Kubě je překážkou a chci se zeptat, zda komise uvažuje o tom, zda politika založená na rovnoprávnosti znamená, že musíme stáhnout bezprostředně společnou pozici ke Kubě. Děkuji, pan Stýr, na minutu 30 u kontextu procesa normalizace odnosa između Kube i SAD. -a... Děkuji. Dnešní debata se odvíjí ve světle vztahu Kuby a USA. Samozřejmě tyto vztahy mají obsáhlejší dopady. Ačkoliv Havana a Washington se dnes přibližují, může to sloužit také populistům, kteří by toho mohli zneužít. Mohli by toho zneužít i další extremisté například eh, Maduro ve Venezuele. Tato ideologická otázka eh, se jednoznačně objeví i ve vztahu Kuby s USA. Je potřeba, jak tento proces znormalizování vztahů máme chápat. Zda jde o demokratizaci a více lidských práv pro celý region, nejenom eh, na Kubě, nebo nějak jinak. Já jsem eh, proti eh, vystoupením evropské levice. Evropská unie už s Kubou má diplomatické vztahy velmi dlouho. Už velice dlouho jsme v situaci, kam se chtějí dostat ve vztazích s Kubou USA. Potřebujeme samozřejmě strategické vztahy s našimi partnery v Latinské Americe co do obha- obhajování společných hodnot a já si myslím, že politickém dialogu je potřeba pokračovat. Musíme vnímat tuto novou perspektivu Kuby, ale je potřeba jasně říci, že budoucnost Kuby musí být bez politických vězňů a musí být v duchu svobody vyjadřování, svobody e, také politického združování a tak dále. Evropa z těchto demokratických hodnot nesmí nikdy ustoupit. Jinak bychom nechali Kubánce, tak říkajíc, ve štyku včetně mimo jiné těch, kteří dostali Sacharovou cenu, ale nemohli si ji převzít. Děkuji, paní Valenciano, máte slovo? Na minutu? Ano, na minutu. <laughs> děkuji, děkuji, pane předsedo. Když jsem si tady vyslechla některé projevy, tak se zdá, že se nestalo vůbec nic v uplynulých 15-20 letech. Někteří lidé pořád zastávají stejná stanoviska, i když vývoj Kuby v této oblasti je více než zjevný. Věci se změnily. A vzhledem k tomu, že se věci změnily, tak i my se musíme změnit, musíme aktualizovat naše stanoviska. Bylo by dobře, kdyby jsme nebyli tak pozadu, pokud jde o naše vztahy s Kubou. Takže musíme to embargo ukončit a musíme zahájit dialog, eh, pokud jde o lidská práva. Pan Lambrinidis zahájil dialog o lidských právech s Kubou, ale pokud eh, v některé oblasti se používá dvojí měřítko, jako třeba ve vztazích s Kubou, tak je to anomálie, jak tady říkal jeden kolega, historická politická anomálie začíná se to stávat patologií. Musíme být inteligentní, musíme mít přehled, musíme podepsat dohodu s Kubou a musíme od Kubánců, stejně jako od ostatních, vyžadovat, aby dodržovali lidská práva. Děkuji paní Valenciano a nyní má slovo McAllister na minutu 30. Prosím. Pane předsedo, Spojené státy a Kuba se rozhodly, že nastal čas na změnu. Já si myslím, že Evropané by tento proces neměli jenom sledovat, ale zapojit se do něj. I přes určitou kritiku tento nový diplomatický přístup má podporu amerických občanů a také podporu nejenom prezidenta Obamy administrativy. Nová éra v diplomatických vztazích je výsledkem kolektivního vedení a také e, širokého úsilí napříč politickými stranami v americkém kongresu. E, také je to výsledek úsilí i nevládních organizací, e, náboženských organizací soukromého sektoru. Obecně vidíme ochotu změnit politiku, která byla na obou stranách vycharakterizována některým vystoupením jako vystoupení Boba Korka, které byly, bylo spojováno s 50 lety selhání. Podle mého názoru by Evropská unie měla toto rozhodnutí přivítat a diplomatické kanály, které jsou pozitivně orientovány vůči globálnímu pořádku a zvláště eh, ke kubánským občanům eh, podpořit. Měli bychom podporovat demokracii na Kubě a žádným způsobem nelegitimizovat autoritářský režim, který je u moci. Transformace na Kubě, jak říká John Kerry, eh, ministr zahraničí, může uvolnit potenciál, kde mohou eh, americké kontinenty propojit své síly a podporovat společné hodnoty. Myslím si, že tomuto Evropa nemůže zůstat hostejná. Děkuji. La parola all'onorevole Mon. Děkuji, nyní má slovo pan Mian Mon na minutu 30. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za informace, které jste nám poskytl ohledně jednání o dohodě s Kubou. Jsem rád, že se postoupilo vpřed a doufám, že Evropská unie a členské státy prostřednictvím této dohody získají vlivnější přítomnost na ostrově v tom klíčovém období, které prožívá. Nevím, jestli bude snadné to současné jednání, protože Chybí zde politická část té dohody a je možné, že kubánské úřady se teď budou cítit v pozici, že nemají takovou eh, potřebu uzavřít dohodu s Evropskou unií poté, co normalizovali své vztahy s USA po 50 letech, kdy tyto vztahy neexistovaly. Nesmíme zapomínat na to, že se nezměnila samotná podstata kubánského režimu. 25.6. proběhlo první setkání mezi panem Lambrinidisem, zvláštním vyslancem EU eh, e a také kubánskými úřady. My jsme trvali na tom, že musí změnit například svou eh, trestní legislativu a také, že musí ratifikovat eh, umluvu OSN o sociálních právech a tak dále. Ale jak je známo, bohužel máme pořád ještě své volná zatýkání držení obhájců lidských práv a odpůrců režimu. A já zde odkazuji na, režim, na zprávu, kterou nedávno schválila vláda a také na slova pana Hána, který nás informoval o tom, co se odehrálo tento víkend. Dámy a pánové, já si myslím, že EU a Latinská Amerika je spojena celou řadou eh, principů a dohod, eh, hodnot, eh, například lidská práva. Kuba z toho nesmí být výjimkou. A já tedy si přeji, aby se pokračovalo v těch setkáních, která byla zahájena 25. 6 cesty a aby i Spojené státy sehrály svou roli. Děkuji. Nyní má slovo pan Gálet na minutu 30, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já mám ten dojem, že my jako Evropané musíme vyvíjet vůči Kubě konstruktivní politiku. Myslím si, že bychom přitom měli zohledňovat zejména zájmy Kubánců. Máme spoustu zkušeností eh, o, eh, ze zemí, které prošly demokratickou transformací a Kubánci evidentně demokratizaci chtějí. Nejde na jednu stranu eh, o pokračování komunistické diktatury na straně jedné a o snahy nějakých rekonkvistů na straně druhé. Myslím si, že můžeme být Kubě reálně řečeno velice nápomocní, velice prospěšní při dalším rozvoji demokratické společnosti, která bude skutečně kubánská, zohlední jejich kulturu a tradice. Kuba eh, nemá nějakou jednostranou tradici komunistických režimů, ve které by bylo potřeba pokračovat. Myslím si, že Kuba je státem srovnatelným s těmi státy v Evropě, které prošly demokratickou transformací. Souhlasím s panem Englem, že USA s tímto mohli udělat něco už před desetiletími. Mohli zrušit sankce, ten režim by tam určitě dnes už dávno nebyl a ta země by se byla mohla daleko dříve demokratizovat. Doufám, že v rámci svých nabídek se nám podaří prosadit i dostatečnou agendu podmíněnou konkrétními kroky, které všechny povedou k cíli,

ale myslím si že i tato vyjednávání musí mít limity eh, které evropská unie chce sdílet a za které už nemůže jít. děkuji za slovo. Děkuji, pan na prosím. Grazie, signore presidente Děkuji, pane předsedo Sassoli. Nastal čas, dámy a pánové, abychom vedli novou Eh, éru vztahu EU-Kuba, která vychází z nutnosti vžířit demokracii na Kubu a výhody demokratické eh, výměny jsou zásadní. Měli bychom tuto demokratickou proměnu podporovat, podporovat také demokratický politický dialog na důležitá témata, jako například pra- lidská práva, práva občanů, svoboda projevu v tomto důležitém procesu transformace. Kuba má potenciál eh, stát se členem AKT a i nadále bychom měli tuto žádost podporovat, co je něco, co považuji za důležitý krok po posílení vztahů mezi EU a Kubou. Ehm, s tím, že budeme také respektovat Eh, vztah s výborem a také uvažovat o tom, co může Kuba zrealizovat v budoucnosti. Tam může získat mnohé. Frunzulika. Děkuji, pane Frunzuliko. A nyní pan Marias, prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Prohloubení vztahu mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou souvisí s multipolárním světem, ve kterém žijeme. Vztahy s Kubou v současné době jsou výjimkou v zahraniční politice EU a myslím si, že by bylo dobré, abychom měli nezávislé stanovisko, tedy nezávislé na USA. Pokud jde o vztahy mezi USA a Kubou, pokud se posílí, tak to umožní větší otevření celému západu. A my musíme věnovat pozornost eh, také lidským právům. To rozhodně nemůže být eh, nějaká výmluva pro to, abychom se vměšovali do vnitřních záležitostí Kuby. A naše vztahy musí být vedeny zásadou dodržování svrchovanosti národů a také vzájemných eh, výhod. Děkuji. A nyní má slovo pan Jakovčič na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Prilike prije više godina razgovarati... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem měl před několika lety příležitost hovořit s lidmi, kteří seděli na Kubě ve vězení. Byli to většinou falešně obvinění lidé, eh, se kterými byly vedeny jaksi loutkové procesy. Hovořil jsem s nimi v Barceloně a cítil jsem velké očekávání, velkou naději naším směrem. Hodně se od nás, od evropských států, očekávalo. Všichni, kteří na Kubě trpí a kteří chtějí na Kubě demokracii, musí dostat naši podporu. Vítám normalizaci vztahů e, s Amerikou. Myslím si, že je velice dobře zažívat a vidět tyto změny, tento pokus o demokratizaci. Samozřejmě naše podpora může být velice užitečná v tomto ohledu, ale nesmíme nikdy zapomenout, že lid na Kubě trpí a trpí už mnoho let. A že je potřeba dbát všech lidských práv na tomto ostrově. Děkuji. Konečná. Děkuji paní Konečná. Jedna minuta. Děkuji pane předsedo a děkuji i zástupcům komise eh, i za tu debatu kterou tady dneska vedeme protože jsem moc ráda že většina z vás konstatovala a zcela oprávněně že blokáda

Děkuji vám, pane předsedo. Kuba po mnoho let byla takovým tabu mezi tématy. Po mnoho let to byla země izolovaná od hospodářské spolupráce, ať už s Evropou nebo USA. A to samozřejmě mělo své dopady na obě strany. A proto vítám úsilí Eh, ke zlepšení vztahů s Kubou a k podepsání dohody. Nicméně měli bychom být v tomto úsilí opatrní. Jde o zemi, která nám nedovolí zavést u nich náš typ demokracie. V Evropské unii musíme respektovat rozmanitost a uznávat právo kubánského lidu na Eh, vlastní rozhodování. Pokud eh, zde soud pro lidská práva ve Štrasburku nějak rozhodne, tak samozřejmě můžeme změnit spoustu věcí. Děkuji, tím jsme skončili rozpravu a nyní dostane slovo pan komisař Hán, který vystoupí jménem vysoké představitelky pro bezpečnost a zahraniční věci. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Já vám na úvod chci poděkovat za rozpravu a za otevřenou výměnu názorů eh, ke vztahům EU-Kuba. Nicméně v tomto kontextu musím také poznamenat, že pan Barandia eh, litoval absence paní Mogherini, která tu s námi dnes nemůže být. Chci připomenout, že Důvodem její absence je její účast na vídeňských rozhovorech o Iránu a předpokládám, že tato eh, omluva, respektive vysvětlení více než dostačující. A nyní se vracím k našemu tématu. Jako obvykle eh, diskuse odrážela velice široké spektrum názorů a často jsou těžko smiřitelné. Eh, naslouchal jsem všem vystoupením velmi pozorně. Mám pocit, že Evropská unie se vydala správnou cestou již od roku 2013. Tedy cestou ke eh, užší spolupráci s Kubou a hledání mírových cest eh, práce pro společný zájem. Ehm, dohoda o dialogu a spolupráci bude představovat na této cestě výrazný krok, protože nabídne dobrou platformu pro konstruktivní dialog a posílenou spolupráci. Konzolidování našeho zapojení se obnovení vztahu důvěry Eh, mají zásadní význam, eh, protože jsou také v souladu s našimi hodnotami a zájmy. Zkušenost EU by mohla být také relevantní pro kubánskou ekonomiku a jejich sociální vztahy. EU může prokázat, jak spojit tržní ekonomiku s vyspělou sociální ochranou a účastí občanů. Ehm, řada z vás vyjádřila obavy z hlediska lidských práv. To je téma, které pozorně sledujeme a také sdílíme obavy, které tady zazněly a které jsem i sám vyjádřil ve svém úvodu. Právě proto je toto téma pravidelně zmiňováno v jednání s kubánskými partnery a musíme diskutovat o lidských právech ještě předtím, než bude uzavřena dohoda o spolupráci, abychom měli operativní operační platformu pro konstruktivní diskusy, která bude orientována na výsledky co nejdříve. Pokud si přejete být součástí historických přeměn na Kubě, pokud Evropa chce se účastnit toho procesu aktivně, chceme-li eh, vybízet k reformám podporovat lidská práva, dá se toho dosáhnout jediným způsobem s Kubou vést dialog a to máme v úmyslu v nejbližších měsících a letech. Eh. Kon, eh, diskuze o budoucí